Dobré ráno, dámy a pánové, zahajuji toto zasedání. První bod na pořadu jednání je prohlášení Rady k otázce právního základu šengenského hodnotícího mechanismu. Chtěl bych upozornit na začátek tohoto zasedání na to, že při této debatě nemáme eh, možnost catch the eye. Opakuji, nebude žádný catch the eye, tedy spontánní přihlášení poslanců. kollege verhofstadt!